Okay, we, we can start, yeah. Good morning, Dobré ráno, vážení kolegové. Dovolte, abychom zahájili naše společné zasedání výboru Econ a FAM. V první řadě bych chtěla položit otázku, zda má někdo výhrady k pořadu jednání. Pokud ne, tak můžeme pořad přijmout. A na pořadu jednání máme pouze jeden jediný bod. A to je téma rovnosti žen a mužů v daňových politikách Evropské unie a měli bychom projednat pozměňovací návrhy. Máme jich 189, které byly předloženy a společné zprávě výboru Econ a FAM o, na téma rovnosti žen a mužů v daňových politikách. Spoluspravodají jsou Marisa Matyáš za Econ a Ernest Urtasun za výbor FAM. V první řadě si vyslechneme spoluspravodaje, kteří představí své názory na hlavní prvky tohoto textu a představí své návrhy. A v první řadě tedy bude mít slovo paní Matyáš. Máte slovo na tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, já bych ráda na úvod poděkovala stínovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich pozměňovací návrhy a za spolupráci. Chci říci, že jsme již měli příležitost se poprvé sejít a projednat všech těch 189 návrhů a dospěli jsme již k některým kompromisům. V podstatě velkou většinu kompromisů již máme. Chci ale zejména poděkovat za konstruktivní přístup v průběhu jednání a za tu kolektivní vůli, abychom dospěli k dohodě ohledně tohoto tématu. Myslíme si totiž, že je to naprosto zásadní záležitost. Vidím to tak, jak já, tak i kolega spoluspravodaj Ernest Urtasun ta otázka rovnosti žen a mužů by měla být vnesena do středobodu fiskálních politik Evropské unie. To je vysostně důležité. Myslím si, že to nebude příliš důležité. Doufám, že nejsem tak až příliš optimistická. Myslím, že budou e, schůdně prosaditelné ty návrhy, které předkládáme, nicméně diskuze budou pokračovat i nadále a jsou tu určité věci, kde musíme nalézt řešení je to otázka zdanění a konkrétně ta otázka individualizace zdaňování. Myslím si, že toto může být velice dobrá příležitost pro to, abychom si vyměnili názory na toto téma konkrétně tedy s kolegyněmi a s kolegy eh, se mohou nyní vyjádřit o všech tématech týkající se této zprávy, ale zejména tedy je to nyní dobrá příležitost, abychom i nadále nasledovali tu eh, hlavní linii a prohloubili tedy ty možnosti, kde najít kompromisy v té věci individuálního zdanění, což je taková Eh, zásadní otázka této zprávy. Já bych přerušila můj projev v tuto chvíli, protože bych si raději vyslechla náhledy kolegů. Doufám, že se nám podaří eh, nalézt řešení pro ta nedořešená témata. Děkuji. Děkuji, paní Matyješ, a nyní předám slovo panu Urtasunovi. Děkuji jen velice stručně. Chtěl bych poděkovat kolegům. Vnímám to tak, že je tu velký zájem o tuto zprávu. Obdrželi jsme mnoho pozměňovacích návrhů a obecně si myslím, že to je kvalitní text a bude to opravdový krok ku předu, abychom zajistili genderovou rovnováhu v daňových politikách. Myslím si, že pokud ten text bude přijat, bude to opravdu pádný, silný text, bude užitečný a bude moci ovlivňovat eh, tak významné politiky jako Evropský semestr nebo ehm, specifická doporučení pro země. Co již vyplývá ze zasedání stínových zpravodajů, je tu obrovská vůle dosáhnout koncenzu ohledně nejrůznějších témat, v první řadě ohledně té potřeby uspůsobit otázku přímého nepřímého zdaňování ve věci toho, té genderové eh, rovnosti, pak zavádět sem obecně genderovou perspektivu a pak jsou tu určitá, určité malé návrhy na menší změny eh, textu a vidím opravdu, že všichni kolegové si také přejí um, zajistit konsenzus. Jak podotkla Mariza, máme tu pouze jedno nedořešené téma a to je otázka individualizace um, daně z příjmu. Myslím si, že je to jedna taková minimální věc, která by měla mít e, obsažena v textu. Myslím si, že členské státy by opravdu měly odstranit veškeré druhy diskriminace v případě společného zdanění. Ano, víme, že existují určité procesy, určité fenomény to, té diskriminace, v případě zdanění měli bychom najít nějakou střední cestu nebo apelovat na individuální zdanění, to nevím. Tady opravdu potřebujeme najít ještě nějaké společné řešení. Ovšem obecně si myslím, že by to mělo být možné a že v konečném důsledku tu budeme mít zprávou, která si zajistí silnou podporu v obou výborech. Děkuji vám, pane Urtasune. Nyní bych předala slovo členům, kteří by se chtěli vyjádřit. Začnu s novými zpravodaj. V první řadě to bude pan Gigold, který tu e, zastupuje e, jiného kolegu. Děkuji, paní předsedkyně. A budu hovořit také v angličtině. Paní eh, Hejs a paní Záborská se omlouvají, protože eh, nemohou být přítomny, ale eh, jejich jménem vyjádřím stanovisko EPP. Některé pozměňovací návrhy byly předloženy za EPP. Přejeme si tímto být konstruktivní v celém procesu. Již proběhlo první zasedání stínových zpravodajů, které bylo produktivní a myslím si, že nyní je toto dobrá příležitost dokončit jednání o zpravodajů právě včas. Jsou tu určité všeobecné priority v obsahu této zprávy. Ano, my uznáváme, že mohou být určité problémy u nepřímého zdanění a v některých daňových politikách, ale jsme přesvědčeni, že je třeba se věnovat nástrojům pracovního trhu, včetně řádné implementace evropské legislativy. Daňové politiky většinou bývají vypracovány tak, aby byly neutrální genderově. Nicméně pracovní politiky, eh, tam eh, toto stanovisko nemusí být tak úplně jasné a na tuto oblast bychom se právě ve zprávě měli zaměřit. Také chceme zdůraznit, že daňové systémy spadají do pravomoci členských států, takže bychom na ně mohli apelovat, aby se právě zaměřili na ty genderově ještě nerovnovážné otázky v jejich systému a neupřednostňovat jen jeden systém oproti druhému. Ano, existuje tu svoboda volby, kterou mají eh, evropští občané a evropské rodiny, co se týče způsobu zdanění. My jako skupina upřednostňujeme tuto svobodu volby. Uh, v této věci. A co se týče eh, kritik vůči DPH a konkrétně té takzvané tamponové daně, myslíme si, že tady zpráva zachází příliš daleko a je třeba to ještě zvážit. Myslím si, že bychom se Eh, již toto je obsaženo ve směrnici o DPH na úrovni EU. Nicméně i tady se poskytuje členským státům větší míra eh, flexibility, jako je například nulové zdanění u určitého druhu základních zboží. Obecně ale vítáme tento text, jsme ochotní spolupracovat a vítáme i míru otevřenosti obou zpravodajů. EPP se těší na další pokračování tohoto jednání. Děkuji vám a nyní bych ráda předala slovo paní Beres. Merci, merci. Euh. Děkuji mnohokrát. Děkuji našim zpravodajům, kteří vykonávají vynikající práci. Když se zaobíráme základem vyjednávání, které probíhá, to znamená projednávání pozměňovacích návrhů, eh, domnívám se, že dospějeme k dobrému stanovisku našeho výboru eh, v oblasti, která je tak důležitá pro náš parlament. Ten hlavní cíl který očekáváme, je, abychom osvětlili, jak vypadá zdanění v nejrůznějších členských státech, eh, tam, kde jsou vlastně jakoby penalizovány ženy, co se týče na, eh, přístupu a návratu na trh práce, což je zcela klíčová záležitost pro to, aby mohli vést nezávislý život, co se týče jejich zdrojů, aby mohli být nezávislé v rámci eh, rovnoprávnosti. Podívejme se, jak to vypadá v domácnosti domácnosti. Eh, tak samozřejmě eh, žena, když se má vrátit, je méně rentabilnější, že? Abych tak řekla v uvozovkách. Eh, je třeba, aby se páry dohodly také, aby měli možnost využívat rovnosti tak, aby bylo zdaňování také eh, skloubeno například s takovými věcmi jako dostatek eh, předškolních zařízení, aby žena mohla jít do práce, ale mělo by se to odrazit také právě v těch daních. Měla by se prostě zlepšit možnost ženy, aby se mohla vrátit na trh práce. A já si myslím, že bychom tady jistě mohli dospět k dohodě, na základě formulace, kterou teď přečtu v angličtině, ale která se snaží vyřešit jedno z nejzákladnějších potíží, která tady je, protože se jedná o individualizaci eh, zdaňování. Eh, vyzývá všechny členské státy k tomu, aby zavedli face-in, tedy individuálního zdanění, eh, aby se zachovaly všechny finanční eh, benefity, které jsou spojeny s systémem zdaňování. Já si myslím, že tady bychom se mohli dohodnout na společné pozici. Domnívám se, že Eh, zpráva na základě kompromisu vlastně podpoří i ty členské státy, které v rámci své reformy DPH eh, by měly by měli také zavést onu takzvanou eh, by měli zrušit to, co se nazývá tamponovou daní, abychom prostě zdůraznili tu, ten genderový přístup k této problematice protože to bude mít dopad na fiskální a daňové politiky. A musí se tady eh, diferenciovat mezi, rozlišovat mezi muži a ženami, aby se prostě lépe hm, provozovala tato fiskální politika. Takže si myslím, že se dospějeme k dohodě a hm, myslím, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, paní Bereš. A nyní Pan Tremosa za skupinu Alda děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajům za odvedenou práci a chci říct, že za naši skupinu liberálů chceme říci, že nyní zkrátka čelíme nové realitě, máme nové důkazy o tom, že, se existuje, že, se, že jsou zde různé rozdíly, které existují v sektorech v členských státech, které se týkají platů mužů a žen. A dnes vlastně vidíme, že jsou zde i třeba jiné spotřebitelské vzorce, Eh, mezi muži a ženami. Například, když se podíváme na ten spotřební koš eh, muže a ženy, tak vidíme, že každý nakupuje jiné produkty. Například, eh, co se, kdo více nakupuje zdravotnické prostředky a tak dále. Takže se ukazuje, že opravdu to danění, to, ty, ty systémy zdanění jsou předpojaté a musíme si to uvědomovat a musíme k tomu přistupovat s tímto vědomím. Myslím si, že musíme eh, k tomu přistupovat si s povědomím k těmto novým realitám a také se ukazuje, že vlastně se musí i ty veřejné politiky upravit těmto, této nové realitě. Mm, já nevěřím v to, že Evropská unie má být unie transferu, ale myslím si, že to má být Evropská unie, která používá nejlepší osvědčené postupy. Sdílím na eh, stanovisko kolegy z EPP. Samozřejmě zdanění je mm, v gesci členských států, ale z Evropské unie můžeme doporučit osvědčené postupy a ty by měly být jaksi morálně závazné pro členské státy, pokud chtějí dosáhnout cíle, kterým je lepší kvalita a spravedlivější dopad zdanění, pokud hovoříme o otázce rovnosti mužů a žen. Takže my se budeme snažit, abychom našli co největší schodu v Evropském parlamentu, abychom zlepšili situaci pro naše občany, abychom zlepšili i daňovou politiku v členských státech. Děkuji. Velice děkuji, pane Tremoso. Ještě někdo další se hlásí do diskuse? Prosím, paní Čuli. Keyboard. Eh, děkuji. Já chci říci, že nepracuji přímo na této zprávě, ale jsem zde, protože se zajímám o rovnost mužů a žen. Eh, rovnost eh, mužů a žen je nesmírně důležitá ve všech oblastech, které, kterými se zabýváme v Evropské unii, takže podívat se na oblast rovnosti mužů a žen i v oblasti daní je velice důležité, podle mého názoru. Chtěla bych potrhnout, že pokud ženy nejsou v rovném postavení, tak za to zaplatí všichni. Ten dopad se projevuje různými způsoby. Možná někdy je to vlastně i nezamýšlené. Souvisí to třeba, jedním takovým dopadem je pak třeba i násilí. Takže musíme se zasadit o to, abychom prosazovali mnohem rovnostářtější společnost, která bude více respektovat ženy, která jim dá stejné příležitosti v každé mm, ohledu, Myslím si opravdu, že existuje korelace mezi výskytem násilí a mezi ekonomickou nerovností žen. Musíme toto téma řešit komplexně, podívat se na něho ze všech stran, aby se ženy dostaly do lepší situace. Byla jsem částečně také eh, odpovědná za zprávu, která se týkala eh, toho, jak bojovat s cíly vymítit chodobu vzhledem k tomu, že se zvyšují eh, ceny mm, zdravotnictví. Hledali jsme otázku, jak je to s nezávislostí žen. Zjistili jsme, že třeba takzvaná politika úsporných opatření výrazně poškodila schopnost žen třeba e, dostatečně vytopit byt, e, nakrmit své děti. Zkrátka ženy měly každý den těžkosti v těch finančních záležitostech, které se týkaly péče o jejich rodinu. Takže i v tom i zde je důležité, abyste byla ta rovnější Eh, situace a aby třeba širší rodiny nebyly také eh, jaksi penalizovány těmito opatřeními. Jsem, proto mě velice zajímá, co v tom eh, to ohledu dělají kolegové a doufám, že se nám nakonec podaří vytvořit mnohem spravedlivější svět. Děkuji a nyní dávám slovo zpět spoluspravodajům, takže nejprve paní Matias. Děkuji za slovo. Vyjádřím se stručně. Chtěla bych poděkovat za veškeré komentáře. Domnívám se, že všichni kolegové upozornili na nejdůležitější části a nejdůležitější poselství této zprávy. Samozřejmě, že my nechceme nějak se vměšovat do pravomocí členských států, to jsme nikdy nechtěli a musí to být jasné od začátku. Nicméně jsou zde určité jakési společné pravomoci nebo určité třeba opatření, která mají potom dopad na zdanění a pak vlastně i na tyto. Například pokud byste byl společný systém DPH a pokud e, vezmeme v úvahu to, že ty vzorce e, spotřeby se liší u žen a mužů, tak tam pak samozřejmě bude na to dopad. A Evropský parlament se snaží některé věci řešit, Evropský parlament e, nebo i ostatní evropské instituce. Mm, to znamená, že my nechceme, aby se ještě prohlubovaly ty rozdíly, které již dnes existují mezi ženy, ženami a muži v naší společnosti. Mm, já osobně a myslím si, že všichni ostatní chceme poděkovat Pervanš za tu formulaci, kterou navrhla. Myslím si, že ten Eh, že ten kompromis je velice dobrý pro ten návrh. Samozřejmě to ještě všechno projednáme s členskými, eh, pardon, se stínovými zpravodaji, ale velice děkuji za eh, toto přispění, za ten problém, který řeším. A také bych chtěla poděkovat i kolegům EPP, mají, zde, mají dva stínové zpravodaje, veškeré jejich při, připomínky vezmeme v úvahu, zamyslíme se nad nimi a pak budeme hledat závěrečný společný konstruktivní kompromis, samozřejmě eh, pak zde máme už existující právní rámec, který je třeba uplatňovat, ale pokud ten rámec nefunguje, tak je zapotřebí ho změnit. A ne pouze ho uplatňovat. Protože pokud jsme zde pouze od toho, abychom dohlíželi na uplatňování, tak to nestačí. Musíme také přinášet sami návrhy, které zajistí to, že ten stávající právní rámec Evropské unie bude na místě, ale pokud není spravedlivý, tak musí být eh, nějakým způsobem pozměněn a na tom pracujeme. Děkuji všem a těším se na další diskuse. Děkuji. Ještě pan Orteson? Eh, ne, já už k tomu asi nic moc nedodám. Myslím si, že kolegyně Marisa řekla téměř vše, pouze možná dvě, tři věci dodám. Za prvé, my jsme naprosto eh, ochotně tomu najít široký konsenzus, takže na té druhé schůzce stínových zpravodajů si myslím, budeme schopni dokončit tu práci s co nejširším konsenzem. A za druhé, co se týče o které, eh, co se týče věci, o které hovořila kolegyně za EPP, ta takzvaná tamponová daň, tak na tom samozřejmě ještě povedeme diskuse, ale chci říct, že pro nás je ta věc velice důležitá. Jde o to, že zde zkrátka existuje takový fenomén nepřímé diskriminace mm, daňové, který je v mnoha členských státech. Je zde už mnoho subjektů, které žádají v Evropě reformu eh, tohoto zdanění a mm, já si myslím, že možná je to jedna z takových nejdůležitějších eh, Eh, apelu celé té zprávy. Samozřejmě můžeme se ještě zamyslet nad tím, zda to třeba nějak jinak naformulovat, ale určitě by to tam mělo zůstat. A pak, co se týče té změny eh, na, vůči individuálnímu zdanění, tak to, co navrhovala Pervanč, to si myslím, že je dobrý výchozí bod. Měli bychom eh, tam začít a podívat se, zda je to Eh, v pořádku i s ostatními skupinami, ale myslím si, že bychom měli tak zhruba hledat kompromis eh, kolem toho, co eh, formulovala Pervánč. Děkuji a já doufám, že na příští zkusce stínových zpravodajů to ukončíme. Dobře, děkuji. Hlasovat v našem společném výboru bude 21. listopadu a pak další, a tím vlastně už končím to dnešní společné zasedání výboru Econ a FAM a prosím v 9 hodin opět přijďte sem do jednacího sálu.